Tím končíme tuto rozpravu. Hlasovat se bude zítra v poledne. Příští eh, zasedání se bude, příští schůze se koná zítra, 12. března v 8.30 začíná a pokračovat se bude až do večera. Zápis bude samozřejmě eh, k dispozici na internetové stránce.